všechno tak. Bien. Je vous remercie de prendre place, mesdames et messieurs les conseillers des groupes politiques. Děkuji, takže se prosím posaďte. Vítám vás na dnešní schůzi výboru pro regionální rozvoj mm, zápis ze schůzí 21. října, 4. až 5. listopadu jsou k dispozici online a mm, dostali jste je také, pokud nebudou námitky, že budou považovány za schválené. Takže můžeme přijmout uh, pořad jednání dnešní schůze. Chci říci, že včera byl druhý den, co se ujala funkce nová komisařka Eliza Ferrera, která měla slyšení v našem výboru. A Dohodli jsme se, že přijde do našeho výboru, jak je zvykem. A já o tom v brzké době in, vás budu informovat na datu eh, jednání, eh, tedy příští výměny s paní komisařkou. Chci říci, že Evropská komise také právě pracuje na posledním Ehm, jednání týkající se fondu eh, vedlivé fairové transformace a že budeme eh, připraveni co nejdříve mm, jednat o tomto důležitém nařízení. Také chci připomenout, že náš parlament se sejde výjimečně eh, plenárním, plenárním zasedání. Eh, bude se to týkat mm, našeho výboru a čím více tedy budou naši členové vystupovat na plenárce, eh, tím lépe. Myslím, že přejdeme k bodu čtyři. Um, na žádost uh, výboru REGI uh, oddělení B uh, se zadalo studii um, kohezní politika role parlamentu od Lisabonské smlouvy. To studie posuzuje roli parlamentu po Lisabonské smlouvy, a, která zavádí postup skolorozhodování, které dává parlamentu a radě pravomoci. Eh, co se týče přijímání nařízení struktur, ohledně strukturálních fondů a investic EU. Um, vedle tohoto formálního postupu až um, v předlegislativní fázi, až do interinstitucionálních jednáních. Um, tato studie také zkoumá roli parlamentu v kohezi. Um, jako vždy vždy se eh, objevuje celá řada otázek eh, ohledně principu spolurozhodování a mm, po přijetí této metody v komise takzvaného vyjednavacího boxu, eh, tak o tom budeme mít příležitost diskutovat. Tato studie také řeší otázky, která se týká kontrolní funkce parlamentu v kohezní politice studie byla e, zveřejněna, distribuována v červenci 2019. Bude ji prezentovat dnes odpoledne pan Aris Martinos a pan Serafen Pazos Vidal. Pak máme 45 až 50 minut k tomuto bodu jednání. A proto požádám naše řečníky, aby respektovali mm, řečnickou dobu, to znamená 15 až 20 minut. A pak jako obvykle dám slovo poslancům, aby se k tomu vyjádřili a komentovali to. Mm, dám vám, předávám slovo tedy e, na prezentace. E, Děkuji, pane předsedo. My vás seznámíme s hlavními body této studie. Jak jste sám uváděl, ta studie byla uzavřena na začátku července, neboli po ukončení předchozího funkčního období parlamentu. A my vám to krátce uvedeme. A pak se podíváme na úlohu parlamentu z hlediska těch hlavních legislativních období, v souvislosti s legislativními balíčky na rok 2014 až 2020 a také v souvislosti s tím stávajícím. A také zmíníme tu takzvanou průběžnou úlohu parlamentu mezi těmito hlavními obdobími. A zmíníme také hlavní závěry a doporučení a také náměty k zamyšlení. v souvislosti s tím, jakým výzvám čelíme nyní z hlediska parlamentu i politiky soudržnosti. Jak už jste říkal, studie se zabývala formálními i neformálními procesy. A pokusili jsme se o kritickou analýzu toho, jaké jsou to procesy a jaké jsou politické výsledky. A také, které faktory napomáhají těmto výsledkům nebo jenom pak omezují. V legislativním balíčku na období 2014 až 2020, to znamená v období vaší činnosti do konce roku 2013, jsme viděli, že šlo sice o první období, o první legislativní balíček, kde měl parlament plné spolurozhodovací pravomoci, projevil se dosti zřetelný příspěvek parlamentu. Úloha parlamentu byla zásadní, pokud šlo o pokrok u celé řady aspektů politiky soudržnosti, jako byl třeba strategický přístup a programování, princip partnerství, tématická koncentrace, společný strategický rámec, integrovaný územní přístup a jednotlivé složky a podpora pro regiony v přechodu a pro inovace a inteligentní specializaci. Nicméně objevily se také oblasti, kde snahy parlamentu ovlivnit výsledek byly méně úspěšné. Patří k tomu makroekonomická podmíněnost, rámec pro výkonnost a celá řada finančních záležitostí. Celkově se parlamentu podařilo ve velice krátké době po přijetí Lisabonské smlouvy uplatnit plnou roli co by spolu zákonodárce. Bylo to nesmírně intenzivní období vyjednávání bylo bezprecedenční v oblasti politiky soudržnosti a vedlo to k podstatným výsledkům. Především šlo o zásadní roli parlamentu při potvrzení a posílení celkové povahy politiky soudržnosti, co by komplexní a vícesektorové politiky, co by investiční politiky pro všechny regiony. Samozřejmě šlo o období, kdy postoj parlamentu a rady v zásadě byl shodný a my jsme také zaznamenali efektivní koordinaci v rámci parlamentu. Pracovala pracovní skupina, byly tady další snahy, které napomohly tomu, že se všechno podařilo dát dohromady. Potom máme období, eh, které se podle nás vyznačuje průběžnou rolí parlamentu. Ve porovnání s tím intenzivním obdobím vyjednávání je to období sporadické legislativní aktivity. Je to od roku 2014 asi do roku 2017. Do značné míry se v tom odráží více, víceletá povaha politiky soudržnosti, a v tomto období legislativní aktivita využívala řádné legislativní pokusy a zaměřovala se na změnu stávajících předpisů. Některé z nich byly zvlášť významné, například tzv. nařízení Omnibus, což ovlivnilo značné, značné zjednodušení. Váš výbor také zaujal vyhraněný postoj vůči návrhům komise na strukturální reformu podpůrných opatření. Něco z toho jste pozměnili a některá opatření jste zcela odmítli. Naopak v tomto období jsme pozorovali menší úlohu, pokud jde o dozor nad aktiv přenesené pravomoci a prováděcími akty. to mělo mnohem menší význam. Dostalo se k vám poměrně málo takových aktů a velice často projdou bez nějaké větší diskuze nebo změn. Asi to odpovídá stanovisku tohoto výboru ve vztahu ke snaze integrovat primární legislativu a hlavní ustanovení spíš než nechávat to na dalších návrzích aktů přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů. Nejvýznamnější aktivitou v průběhu tohoto období byly možná zprávy z vlastního podnětu, které pokrývaly velký počet významných témat v oblasti politiky soudržnosti – výbor Regi a parlament celkově, tak vyjádřil svůj názor celkem jasně a zřetelně. Někdy to bylo v reakci na implementace nebo zprávy implementace komise, a nebo na výhledové zprávy komise a hrály také užitečnou roli z hlediska politické kontroly politiky soudržnosti. Některé z těch zpráv představovaly zcela nové iniciativy a celkově byly takovými prvotními kroky z hlediska vývoje postoje Evropského parlamentu eh, k tomu legislativnímu balíčku na období 21 až 27. Tento balíček už začal. V roce 2017 eh, byla přijata taková ta průlomová hlavní eh, zpráva, která umožnila sestavit ambiciozní mandát celkem rychle. A tady bych měla možná také dodat, že váš výbor spolupracoval také s výborem regionů a s regionálními a městskými združeními, která hodně přispěla k jeho práci. A parlament se opět chopil své role co by spoluzákonodárce a snažil se podpořit dobře financovanou politiku soudržnosti a zastával postoj, který se v průběhu mandátu hodně odlišoval od postoje rady nebo komise, například pokud je o, parlament, o princip eh, partnerství anebo Fond pro rozvoj venkova a jeho místo eh, ve společných nařízeních, společných předpisech. Ale jak jste si jistě uvědomili, stále zbývají eh, velké výzvy, před kterými stojí parlament ve zbývajících fázích tohoto legislativního balíčku, při nejmenším souvislosti s vyjednáváním o víceletém finančním rámci, což je samostatná odnož a nepodléhá spolurozhodování. Jde také o časový tlak na to, aby bylo dosaženo dohody ve vyjednávání a v triologu a nedošlo k odkladu nových programů. Kdybych měl tedy shrnout hlavní závěry, viděli jsme, že parlament zahrával stále výraznější roli od Lisabonské smlouvy, využíval pravomoci, které mu byly svěřeny touto smlouvou při obhajobě a prosazování postojů parlamentu A to v situaci, kdy tuto úlohu omezovaly dvojí faktory. Za prvé externí změny, které ovlivňují postavení politik soudržnosti v celkové konstelaci politik EU a v institucionálním rámci. Byla celá řada politických iniciativ, se kterými přišla předchozí komise, jste zaváděli investiční nástroje, strukturální reformy, ekonomickou koordinaci. Jsou to záležitosti, které se překrývají a někdy jsou také v rozporu s cíly politiky soudržnosti. A pak tady byly také interní faktory, jako třeba kapacita nebo koordinace mezi výbory a spolupráce mezi výbory. Než eh, předám slovo, ještě bych eh, řekl, že parlament může sehrát potenciálně ještě větší roli nad rámec obhajoby politiky soudržnosti. Může se stát institucí, která je schopná stále více proaktivně připravovat politiky, které stanoví agendu na základě iniciativ a kromě toho může rozvíjet interní kapacitu a koordinaci potřebuje mobil, prostě se mobilizovat a musí také účinněji vést tu širší eh, komunitu tvůrců politiky vnějších aktérů. Krom, zatím parlament konsolidoval svou pozici jako instituce EU, která má všechny předpoklady pro to, aby dokázala vyjádřit potřeby a priority pro hospodářskou sociální e, soudržnost. Děkuji, Harisi. Jenom velice krátce pár doplňkových doporučení, pokud o další vyhlídky. A takové obecné úvahy. Samozřejmě schopnost parlamentu budovat pověst závisí na postupech a struktuře, ale vidíme, že jsou tady možnosti na optimalizaci – bylo to taky v předchozím mandátu a my jsme navrhli, aby případně vznikl jakýsi širší řídící výbor. Tím by bylo možné zjistit, jaké postoje mají různé politické frakce a příslušné výbory. Samozřejmě nám sekretariát se řekne, že něco takového už existuje. Možná uvidíme, jak probíhá dál vyjednávání parlament musí nějak dospět formálně k nějakému postoji. Ty průřezové prvky, především to, že EFRD by znovu začal zapadat do této činnosti, to se zasloužili paní král a pan Novakov. Jsou to tady prvky dalších fondů, ne, které mají na starosti jiné eh, výbory, možná, že by to mohlo vést k takovému koordinovanějšímu přístupu. A nejde jenom o to, co se děje uvnitř parlamentu, jde také o to, aby byla systematičtěji k dispozici expertíza akademiků anebo širší politické komunity v oblasti politiky soudržnosti. V zásadě je tedy nutné, aby byl parlament proaktivnější, aby se zabýval Výhledovými postupy nestačí jenom reagovat na politickou agendu komise, přestože je důležitá. Parlament prokázal vůdčí roli, když přišel se zprávami z vlastního podnětu a také prokázal vedoucí roli, když pracoval na přípravných akcích, přípravných postupech. Ale jsou tady takové věci jako lepší údaje lepší informace a větší možnosti pro výzkum, pro průzkum, autonomní, nezávislé na tom, co předkládá Evropská komise a Eurostat. To by asi bylo lepší, aby se posílila pozice parlamentu, zejména v trialozích. Souvisí to s informacemi, které stejně má každý parlament. Přestože parlament eh, většinou spolupracoval s komisí, možná, že tady příležitost zamyslet se nad tím, jak navázat lepší vztahy s radou, protože máme tady strukturální pracovní skupinu, to je výbor v radě, který se zabývá politikou soudržnosti. A pokud víme, nejsou tady nějaké stabilní vztahy mezi parlamentem a, Evrop- a radou, stejně jako má vztahy parlament s komisí. To by možná usnadnilo probíhající obtížná vyjednávání Eh, kterých se účastní zpravodajové. A zcela na závěr bych ještě řekl, že nejde jenom o to, abychom měli lepší důkazy, nejde o to, co předkládají jednotlivé útvary. To je samozřejmě dokladem toho, čeho se zatím podařilo dosáhnout a je možné z toho vycházet. Já bych dokonce řekl, že výzkumní pracovníci z akademických kruhů využívají materiály tohoto výboru při vlastním výzkumu a to ukazuje hodnotu materiálu, které zatím byly poskytnuty. Ale je možné, že by to mělo narůst. A pokud jde o vnější aktivity, samozřejmě e, změnili jsme vazbu na výbor regionu, to by se měl dál rozvíjet, ale je tady celá řada dalších aktivit, které souvisí s politikou soudržnosti, nejenom v Bruselu, ale i v členských státech, za, podporu, za podpory parlamentní kanceláří v jednotlivých zemích. A poslední věc, nějaké náměty do budoucna. Na úlohu Evropského parlamentu má vliv všechno, co se odehrává mimo parlament. Máme novou komisi, máme určitou představu o tom, co nová komise bude připravovat. Možná, že by stálo za to zamyslet se nad tím, jak lépe zakotvit příslušnou strategii do dalšího strategického programu. Jdete také o nový program strukturálních reform, Fond pro spravedlivý přechod všechny tyhle věci ovlivňují úlohu politiku soudržnosti a tady bude možná parlament hrát ještě větší roli než v minulosti. A poslední věc, otázka různých politických priorit, které jsou navzájem v rozporu. V tom se určitě odráží také postoj parlamentu. Za to také parlament ponese odpovědnost, aby zajistil, že politika soudržnosti podporuje všechny nové priority – ale není v rozporu s tím, eh, co například připraví komise. A to je asi z mé strany vše. Děkuji. Je vous remercie. Nous allons ouvrir la, Děkuji. Eh, otevřeme diskusi a já dám slovo paní Korina Kreto. Děkuji vám, pane předsedo, drazí milí kolegové. Ráda bych poděkovala autorům za tuto komplexní studii, za tu dobrou práci, kterou odvedli. A já bych ráda objas, eh, dodala, že od Lisabonské smlouvy eh, parlament hrál velmi důležitou roli jako spolulegislativec, eh, především pokud jde o legislativní balíček 2014 až 2020 předložil eh, tato eh, eh, politika, o které hovoříme, představovala víc než tisíc miliard. Pokud jde Eh, já sleduji, jak Evropský parlament má čím dál tím důležitější eh, roli, eh, pokud jde o formální i neformální aktivity. Někdy bojuje za to, aby byla správně financována politika soudržnosti, která zahrnuje přes velké množství evropských regionů a je to politika, která zajišťuje rozvoj regionů. Některé regiony ještě mají potíže eh, s vodou, s řízením eh, vodních zdrojů, s dopravou a potřebují, některé z nich zase potřebují podporu pro výzkum a inovace. Eh, tak, jak bylo řečeno na začátku a jak se zdůrazňuje v této studii, víceletý finanční rámec je velmi důležitý je tam více než 100 eh, tisíc evropských projektů, které probíhají. Doufám, že parlament, komise a rada budou dobře spolupracovat a velmi si vážím toho doporučení eh, lepšího, eh, lepší spolupráce a určitého, určité vůči pozice v radě. Všichni víme, že to bude trvat určitou dobu. Děkuji vám za Eh, studii. Eh, eh, thank you, chair, Děkuji. Děkuji děkuji kolegové za EPRS za tuto komplexní studii. Byla velmi zajímavá, bylo zajímavé si přečíst a i slyšet o tom, jak se vyvíjela role Evropského parlamentu a jak ovlivňovala možnost Evropského parlamentu být víc asertivní v oblastech politiky soudržnosti. Je velmi důležité také zdůraznit, že zajišťujeme kontinuity, kontinuitu pro nové členy, jako například pro mě. Já vidím, že řada nástrojů, které se nyní používají, eh, vznikly z evropských iniciativ a to je velmi dobré vědět a já vám za to děkuji. A kromě toho mám jednu otázku. Já jsem pochopil vztah mezi doporučeními a klíčovými zjištěními, tak jak se o nich zmiňoval eh, pan eh, Pasos Vidal. Eh, ta zjištění hrají velmi důležitou roli ve stanovování agendy. Nejsou ani tak defenzivní a chápu správně, že, se to, že to je propojeno s doporučením 3, to znamená proaktivní a do budoucnosti hledící cykly. Děkuji vám. Eh, děkuji. Eh, Ondřej. Děkuji, pane předsedo. Také eh, pane předsedo děkuji za tu studii a za, za, za ta zajímavá doporučení. Jsou to, myslím, mm, poměrně užitečné informace, ale mám jednu otázku. Nikdo z nás si nemůže Ehm, stěžovat, že nemáme kontakty se spoustou lidí. Proč tedy potřebujeme ještě řídící výbor? Máme ve frakcích horizontální pracovní skupiny, které spolupracují v různých výborech, známe kolegy a pro mě také vzniká dojem, že se snažíme tady eh, sice mm, odbourávat byrokracii, ale parlament stále vymýšlí další řídící výbory a další věci, abychom zaplnili eh, ka, tak kalendář a pak nemáme čas na vlastní práce, ale možná jsem to špatně pochopila. Možná to můžete tedy vysvětlit, jaká je přidaná hodnota tohoto řídícího výboru. Děkuji, Konsans. Jsou tady nějaké další Eh, přihlášky do diskuse. Nevidím to, takže vám děkuji za vaši studii a vaše doporučení, mm, která otevírá základní eh, problém. Domnívám se, že od Lisabonské smlouvy máme tedy postupně jsme vytvořili určitou jurisdikci eh, v mm, v, v oblasti spolurozhodování. A náš výbor Regi a parlament jako celek eh, je tak schopný dostat této nové odpovědnosti, která z nás činí tedy spolurozhodovací ehm, pilíř. Ale konstrukce této ehm, jurisdikce pokračuje dál. Pro, v různých trialozích, které se otevírají a v naší tedy schopnosti e, striktně respektovat princip spolurozhodování. A mm, na této úrovni Korina Kretu má tedy pravdu, když říká, že zpráva nebo vztah, který musíme mít, vztahy s Evropskou radou, jsou vztahy, které musí být založeny na vztahu rovnosti. My jsme demokratická reprezentace Evropské unie a na tomto základě jsou založeny naše vztahy s eh, radou, ale um, buďte ujištěni, že politické diskuse s radou v každém případě eh, v době interinstitucionálních jednání jsou stále, tedy probíhají mezi eh, všemi eh, zpravodaji a eh, spoluspravodaji a ta, si, a ta situace je stále komplikovanější. Já si jste připomněl tedy roli našeho výboru v celé té legislativě, která byla ehm, implementována v oblasti spolurozhodování. Také ehm, jste, myslím, zapomněli citovat, a to je důležitý bod, eh, jistě Korina Kretu si na to pamatuje, ta eh, výjimečná opatření pro Řecko, která jsme velice rychle přijali, kdy se nám podařilo zajistit kofinancování do 100%, protože to byla politická nutnost. Byli jsme tedy schopni jednat a je pravda, že politická agenda často přichází z, z rady nebo komise. A my Musíme udělat tedy pokrok, abychom byli více schopni určovat naše vlastní agendu politickou. Je to tedy klíčová kapacita nejenom pro náš výbor regie, ale pro celý parlament. Protože my vlastně reagujeme na Eh, politickou agendu, která je rozhodována jinde. Jistě jsou tady zprávy z vlastní iniciativy. Hmm. Komisař, když přišel do parlamentu, jasně ohlásil svoji vůli reagovat na právo iniciativy parlamentu. Ale co už můžeme říct teď? Eh, komise van der Leyen je, že Tady je vlastně mm, vydávací základ eh, tom, co bylo přijato v různých výborech parlamentu a velice často jsme byli scho- neměli možnost se o to opřít a e, například makroregionální strategie, které přišly z parlamentu mm, také přišlo z parlamentu nebo koncepce ultraperiférií. To, eh, eh, když byla přijata tato zpráva, která nakonec vedla k změně smluv. Toho si si málo kdo pamatuje. A na konci poslední legislativy mm, byla přijata řada zpráv z vlastních iniciativy. A které sloužily jako inspirace pro komisi v nařízení, které nám pak před, pro nařízení, které nám pak předložila. Poslední bod, co se týče stálého výboru, eh, ta otázka, kterou eh, jste položila, je otázka tedy průřezovosti a nutnosti, aby koherence mezi eh, všemi politikami a A to eh, je povinnost pro všechny výbory a všechny mm, výbory parlamentu musí eh, sledovat cíl koheze, který je zakotven ve smlouvách. A je na nás, abychom jednali, aby tento cíl byl efektivně zlohledněn. Rámec existuje, politický rámec, neformální často, bez pochyby, ale je třeba hledat cesty, jak to posílit. V každém případě, a to je nové, nové um, diskuse o uh, eh, MFF, ehm, my s rozpočtovým výborem teď vytváříme společný rámec, abychom se koherentně eh, posunuli dál. Hm, boji s radou což je velmi zajímavé. K tomu stálemu výboru pro kohezi, to je tedy náš eh, výbor pro regionální rozvoj, který je stále více otevře, otevírán lokálním, regionálním subjektům, expertům a důležitým aktérům v oblasti koheze. Takže otázky byly položeny a teď vám dám na eh, pár minut slovo. Děkuji. Děkuji vám. Některé z těchto bodů jsou propojené navzájem, takže se pokusím na ně odpovědět. A doufám, že můj kolega Serafín tam taky bude moci k ním něco dodat. Ano, hrajeme proaktivní roli, ale čím dál tím více v uplynulých několika letech se naše stanoviska popisují jako defenzivní. A to je velmi důležitá věc, která se týká vašeho výboru a vaš celého parlamentu, protože eh, ten celý balíček politiky soudržnosti eh, byl spochybněn a e, je třeba jít tedy nad jeho obranu a začít proaktivní cyklus e, výzkumu, příprav a diskusí se začleněním podpory demokratické legitimity, která je zabudována v Lisabonské smlouvě a která se musí projevit jako něco, co ještě není přítomno. A pokud je, tak je to spíš taková eh, karikatura. Eh, Byl předlo- byly předloženy stovky návrhů od regionálních a eh, místních združení měst a obcí nebyl to spíš systém. V podstatě šlo o poštovní schránku, kde se to všechno eh, schromažďovalo. A eh, spíš než konzultace jsme měli takový nějaký flexibilní eh, model. Domnívám se, že bych to mělo být spíš na něco zaměřeno a ne jenom sbírat jednotlivé věci. Nemělo by to, neměly by to být jednotlivé izolované iniciativy. A Eh, komise investovala spousta času eh, v naslouchání parlamentu a v informacích pro parlament o těch eh, stádiích, kde mohou předkládat návrhy a klást otázky. Takže vyslali koherentní zprávu. A pokud jde o nějaký ten řídící výbor nebo takovou tu struh, takovou to strukturu, tak eh, je to záležitost, která reaguje na to, že eh, politika soudržnosti v minulém období byla eh, fragmentovaná a stále to je. A aby se věci nějakým způsobem dalo dohromady, tak potřebujete něco, eh, co buď to překryje. A politika soudržnosti je průřezová přes mnoho výborů a tak dále. Takže chceme, aby eh, se radě vysílala eh, jasnější zpráva, konsolidovanější zpráva, koordinovanější zpráva prostřednictvím kanálů, které jsou. Stejně tak komisi. Komise má stejné kanály pro radu i pro Eh, parlament. Ale vy nemáte kanál k radě. Takže eh, to to eh, je začleněno v těch doporučeních, která se navzájem propojují. A myslím, že by bylo správné, že byste měli být schopni stanovit směr zcela jasně. To v uplynulých letech se projevilo, že politika soudržnosti je velmi důležitá. Jsou zde určité takové pozůstatky z minulosti, eh, kdy eh, eh, parlament dostával fragmentovanou reakci a odpověď. A je velmi stručně jenom. Napřed bych chtěl poděkovat za obohacující otázky a ke strukturám. My zde nenavrhujeme žádné nové orgány. Jde spíš o systematičtější pracovní metody, prostřednictvím kterých parlament získává informace a může eh, komunikovat s expertními organizacemi. Jde spíš o systematizaci eh, expertního toku a eh, o to, aby parlament měl pevnou a koherentní pozici. Nejde o vytváření eh, nových nástrojů, nových orgánů. Jde o mobilizaci eh, politické komunity. Možná eh, by, bylo důležité přijmout strukturovanější přístup. A nakonec to bylo zmíněno, když se hovořilo o aktech přenesené pravomoci a prováděcích aktech, protože tady nejde jenom o efektivnost. Možná, že by bylo lepší tyto věci svěřit eh, malým skupinám lidí, kteří by na to mohli dohlížet. A to je těžká věc, kterou nemůže, nebo úkol, který nemůže eh, vyřídit, vyře, eh, vyře, vyřešit sám parlament. Jde o země o členské státy, o národní parlamenty, které mohou lépe řídit a kontrolovat aktiv přenesené prac, eh, pravomoci. Nejde o kolektivní pravomoc tohoto parlamentu. A pokud jde o vztah s radou, tak eh, už bylo eh, řečeno, že jde o reciprocitu a rovnost. A e, jak paní e, Kretu se o tom zmínila, je to pro nás důležité a proto jsme se tomu věnovali. Jde o to, abychom měli lepší dialog s předsednictvími a e, zase naopak. Víte, že spousta věcí v politice soudržnosti se Eh, uskuteční mimo eh, kontaktní body nebo v kontaktních bodech v jednotlivých státech. Eh, jde o orgány, které jsou podléhají komisi. Na schůzích těchto orgánů se účastní zástupci členských států, organizuje je komise a rada i my bychom viděli rádi lepší dialog, do kterého by byl parlament více zahrnut. Možná byste eh, o tom mohli tedy uvažovat, abyste mohli eh, lépe diskutovat s druhými stranami. Děkuji vám. Děkuji, já vám mm, ještě jednou děkuji za prezentaci této studie a vaše doporučení. Eh, samozřejmě je tady celá otázek k těm delegovaným aktům. My se tomu budeme věnovat samozřejmě s, ve spolupráci s předsedy ostatních výborů, protože to není jenom problém pro výbor Regi, takže ještě jednou děkuji. Vy víte, že nyní přejdeme k následujícímu bodu. E Víte, pořadu jednání víte, že náš eh, eh, výbor je nový, z dvě třetiny jsou no, noví členové. V prosinci 2014 jsme eh, proběhla celá řada slyšení, aby si členové mohli udělat mm, jasnou vizu, vizi Eh, povinností jednotlivých aktérů, kteří vlastně vstupují do naší politiky a eh, mně se zdá přirozené tedy, aby mm, první prezentaci, eh, abychom tedy požádali Evropskou komisi o tři prezentace, které budou trvat každá 15 minut Mm, a budou se týkat vývoje regionální politiky eh, mm, roku 2014, roku 2014 a také eh, na programové období 2014 a 20 a regionální politiku eh, po roce 2020. Takže bychom mohli takto otevřít v podstatě celý ten prostor, který mm, budeme potřebovat eh, během našeho legislativního mandátu. Takže prezentace eh, mm, přednese pan Erik von, de, von Breska, to je ředitel v DG Regio, pan Morej Žilan, to je eh, vedoucí oddělení politické, vývoje politik a analýz, ekonomické analýzy v DG Regio. Takže pokud je tady pan von Breska, tak bych vám dal slovo na 15 minut společně tedy s vašimi kolegy. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkujeme za pozvání. Já se krátce zmíním o historii politiky soudržnosti. Já myslím, že je vždycky dobré, když mluvíte o historii politiky soudržnosti, vzpomenout si, z čeho jsme vyšli a o co v té politice vlastně jde. A kdybych to měl popsat jednou větou, jde o solidaritu, evropskou solidaritu, aby se zajistilo, že žádný občan a žádný region nebude zaostávat za ostatními. O to jde v politice soudržnosti. A je vlastně zajímavé, že odkaz na to, o čem mluvíme dnes, na politiku soudržnosti nebo regionální rozvoj, je zakotven už v římské smlouvě z roku 1957. Už naši otcové zakladatelé na tohle mysleli. Ale v té době se ještě nenavrhovala regionální politika jako taková, protože se mělo za to, že obchod mezi evropskými regiony povede k harmonizaci životní úrovně. Takže jediný fond, který byl tehdy zřízen, byl Evropský sociální fond, který dodnes existuje. Ale k tomu bohužel nedošlo. Naopak rozdíly stouply, zvlášť v 70. letech. Celá řada průmyslových oblastí zažívala úpadek a právě v této době zakladající eh, fond, Fond pro regionální rozvoj, eh, náš předchůdce vznikl. Souviselo to také s rozšířením o Británii. Nicméně důležité je zmínit, že ta politika se naprosto proměnila. Mluvilo se pouze o projektech, nebyly žádné programy, žádné strategické orientace, žádné strategické cíle, dokonce ani žádné evropské cíle. Šlo čistě o národní projekty. A vybírali je členské státy. Bez vlivu Evropy. A důležité je také to, že regionální a místní orgány do toho tehdy vůbec nebyly zapojené. Vidíme tedy, nakolik se ta politika proměnila k dnešnímu dni. V 80. letech vznikl program jednotného trhu a objevila se otázka, jak zajistit, že každý bude těžit z otevření národních trhů. A byl to takový podnět k posílení regionální dimenze a regionální politiky. A pomalu, ale jistě se to vyvinulo v to, co máme dnes. A hlavní reforma, která je podle mě reformou, ve které nacházíme téměř všechny základní principy politiky soudržnosti, jak ji známe ještě dnes, v roce 2019, byla reforma z roku 1988 v komisi Jacques Delora. Tady vidíte, že jsou tam takové principy jako víceleté programy, to znamená upouštíme od projektu a přecházíme k programům s víceletým plánováním rozpočtu, s koncentrací zdrojů na konkrétní cíle a také ze zeměpisného hlediska, máme tam partnerství s místními a regionálními aktéry. A právě v této době také stoupl rozpočet na politiku soudržnosti na 25 rozpočtu EU. A tady také snad vidíte hlavní důležité kroky a změny od konce 80. let. Já myslím, že pro období 94 až 99 je důležité zmínit, že Fond soudržnosti, který stále existuje, jak víte, byl zřízen zejména na pomoc chudším zemím, aby se vypořádali s otevíráním svých trhů v kontextu jednotného trhu. Já myslím, že v období 2000 až 2006 bych samozřejmě zdůraznil agendu 2000, která připravovala Evropskou unii na rozšíření také jsme měli politiku soudržnosti pro rozšíření a zejména tady vidíme přípravu na to, abychom uvítali 10, posléze 12 a pak 13 nových členských států. V období 2007 až 2013 zásadní změna, která přetrvává dodnes, spočívá v tom, že všechny regiony Evropské unie jsou způsobilé z hlediska podpory z Fondu soudržnosti, to znamená nejenom ty některé vybrané, ale všechny. A v tomto období došlo také k průlomové změně a totiž politika byla napojena takzvanou Lisabonskou strategií pro konkurenceschopnost a byla zavedena koncepce vyčlenění určitých prostředků na investice, které souvisejí s vylepšením konkurenceschopnosti. A v neposlední řadě tady byl také program Interreg, jak víte, tam jde především o spolupráci mezi jednotlivými regiony. Měl potom stejnou váhu jako zbytek politiky soudržnosti, takže získal status samostatného cíle. Období 14 až 20, to je naše současné období, tady bych řekl, že změna v porovnání s tím, jak to bylo dřív, spočívá především v tom, že se zaměřujeme na výsledky a na výkonnost. Snažíme se pokud možno přesně poměřovat, co se děje s penězi, abychom porozuměli tomu, co se osvědčilo a co ne. Zavedli jsme také podmínky, takzvanou kondicionalitu ex ante a na druhé straně, a jistě si vzpomínáte, že to bylo velice kontroverzní, byla to koncepce makroekonomické kondicionality, to souvisí především eh, s dodržováním eh, postupů ekonomické zprávy. A mimo jiné byla ta politika napojena na strategii Evropa 2020. Šlo tedy o podporu jednotlivých složek strategie Evropa 2020. A v období 2021 až 2027, a k tomu se ještě vrátíme, myslím, že budeme navazovat na to, co jsme měli v minulosti, ale ještě se k tomu vrátíme. Já myslím, že bychom se měli hodně zaměřit na zjednodušení a na cíle udržitelného rozvoje. Tady jsem vám chtěl ukázat, protože já myslím, že to je docela zajímavé, zleva doprava, jak se proměňovala způsobilost. Vidíme, že na začátku, když začala platit politika soudržnosti, jsou tam určitá bílá místa ale v období 7 až 13 a potom vpravo 14 až 20 jsou pokryty touto politikou všechny regiony. A jak už jsem říkal, toto zeměpisné otevírání souviselo také s koncentrací prostředků na omezený počet politických cílů. Vidíte tedy, jak se politika rozvíjela v průběhu času. A chtěl jsem vám také dát také další dva slajdy, protože se nás vždycky všichni ptají, jaký je dopad toho, co děláme, jestli to má nějaký pozitivní dopad. Toto je výsledek naší snahy odhadnout, jaký dopad budou mít naše fondy v období 2007 až 13 a 2014 20 a v podstatě až do roku 2023 to je úplně vpravo, jaký to bude mít dopad na růst HDP v Evropské 28. A samozřejmě vidíte tam tu modrou linku, která prudce stoupá a dokonce přesahuje 5 A to je v podstatě nárůst HDP v nových členských státech střední a východní Evropy protože samozřejmě to jsou největší příjemci z tohoto fondu. Ale vidíte, že opravdu podstatně narostl jejich hospodářský růst. Ale vidíte také, a to je ta zelená linka dole, že i ty členské státy, které přispívají a které v podstatě do značné míry poskytují ty prostředky, které se vynakládají, také těží, zejména nepřímo z politiky soudržnosti to znamená, že jejich podniky a jejich obchodní vztahy s těmi členskými státy, které ve střední a východní Evropě z těchto věcí hodně těží, získávají také hodně zpět. Takže v podstatě v zájmu všech, aby se tato politika udržela, protože, jak vidíte, nejde jenom o ty největší příjemce. Těží i ostatní země, samozřejmě v mnohem menší míře. protože nakonec také dostávají mnohem menší částky. No to je velmi abstraktní, ale tady to máme ještě konkrétní, protože vidíme, že v období 2007 až 2013 už je uzavřeno, takže už víme, čeho jsme dosáhli a vidíme, že jsme podpořili víceméně 400 tisíc podniků, vytvořili jsme 1,3 milionu pracovních míst, zhruba 21 milionů lidí jsme napojili na nové sítě širokopásmového připojení k internetu a vidíme také, že jsme vybudovali více než 6 000 kilometrů nových silnic v souvislosti se sítí TNT. To jsou konkrétní výsledky. A my máme za to, že vzhledem k tomu, že jde o období, kdy Evropa zažívala hlubokou hospodářskou a finanční krizi a recesi, tyto výsledky jsou opravdu podstatné a prokazují přidanou hodnotu politiky, jsou, jsou regionální politiky v posledních letech. Já myslím, že to je asi z mé strany vše, protože šlo pouze o první z našich tří prezentací a samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Děkuji, pane předsedo. Merci beaucoup. Děkuji. Já myslím, že můžeme pokročit dál. A pak budou eh, reakce kolegů eh, jako bloku. Unblock. Vám, eh, pane předsedo. Já se budu věnovat střední části prezentace a budu hovořit o současném programovacím období 2014 až 2020. Můj cíl je snažit se vysvětlit eh, to, co eh, je za tímto přístupem, čeho jsme se snažili dosáhnout v tomto programovém období. Eh, budu se věnovat situaci, která je teď, protože můj generální ředitel už s vámi mluvil a podrobně hovořil o současné situaci, takže já budu hovořit o tom, co zatím leží. A stručně mohu říci, že co o tom, eh, hovořím o tom, co fungovalo dobře, co fungovalo špatně v tomto programovém období, protože ne všechno se eh, dařilo úplně perfektně. Eh, a e, nakonec to zazní i v těch návrzích e, mého ředitele e, pro období po roce 2020. Politika soudržnosti tvoří jednu třetinu rozpočtu v tomto programovém období a je úzce navázaná na strategii Evropa 2020 a pomáhá a umožňuje splnění cílů stanovených jako součást této strategie. A činí tak e, tím, jak Erik už říkal, investováním do všech regionů. A myslím si, že to je jedna jeden ze zásadních e, pilířů přístupu k politice soudržnosti. Pokud nemáte politiku soudržnosti pro všechny regiony, nemáte Eh, politiku soudržnosti. Protože nemáte eh, politiku a sol, eh, nemáte solidaritu a soudržnost, kterou chcete, které chcete dosáhnout. Když zdůrazňujeme celý, celou koncepci politiky soudržnosti, jde o přístup, jak se eh, realizuje. Realizuje se přes klíčové eh, koncepce eh, programování a sdíleného řízení. A když se podíváme na eh, ten přístup sdíleného řízení, hovoříme o sdílené odpovědnosti mezi komisí, členskými státy a regiony, které provádějí tuto politiku. A děláme to tak, že zajišťujeme co nejširší partnerství při implementacích programů. A zase toto je základním principem eh, realizace eh, soudržnosti s tím, že se zajišťuje takzvané vlastnictví politiky a programů. Eh, tak politika a programy jsou organizovány prostřednictvím partnerství horizontálně, to znamená geograficky, ale taky vertikálně. Znamená to co nejširší partnerství E, kam se zapojí všechna hlediska a všichni aktéři, kteří mohou přispět k realizaci programu. A ty programy jsou stavební bloky politiky soudržnosti. Máte programy, které pokrývají celé programové období, ještě s dodatečnými e, lety Eh, takže celý ten program může pokrývat eh, až devítileté období. Samozřejmě jsou zde velké výzvy, aby ty programy našly rovnováhu mezi potřebnými eh, detaily, do kterých politika zachází, ale zase, aby nebyly příliš detailní, když se člověk snaží vypracovávat strategické dokumenty, které budou e, stanovovat nebo určovat výdaje po celou prakticky dekádu. Současný přístup v období 14 až 20 pokrývá pět jednotlivých různých fondů z evropského rozpočtu jsou to evropské strukturální a investiční fondy, tak se globálně nazývají. A cílem bylo E, umožnit určitý stupeň e, společného zaměření, e, kterým se budou v jednotlivé členské státy ubírat a byl zastřešující dokument, který, který stanoví, jak budou financován tento program. A dalším prvkem tady je poskytnout obecnější pravidla ve všech těch fondech, protože největší struktura Eh, frustrací pro příjemce jsou různá pravidla, eh, která platí pro různé fondy, do kterých chtějí mít přístup. Takže v tom eh, to období 14 až 20 se buduje na společném základě, kde máme jednotné, jednotnou strukturu financování, přístup k těmto fondům a tak dále. Čili, odůvodně, eh, odůvodnění, nebo je jednodušší odůvodnění přístupu eh, bez eh, starosti s různými drobnými odchylkami různých fondech. A když se vrátím k obsahu a ke struktuře, Eh, období 2014 až 2020, tak tam se ta strategie 2020 projevila v 11 eh, tematických cílech. Eh, tento fond je aktivní v celých letech. Eh, nakonec se to vidí v celých těch jedenácti bodech a hlavní strategie se objevují v bodech 8 až 11. Velká výzva zde, a myslím, že to je věc, ke které se ještě vrátí také Erik, spočívá v tom, že zde je riziko určité kompartmentalizace eh, politiky, že se budou eh, sledovat jednotlivé cíle a že pro ty jednotlivé cíle se stanoví vertikální pilíře a že to bude bariéra integrovanějšímu přístupu pro eh, přístup k financování v jednotlivých sektorech. Pokud jde o cíle politiky, jednou z hlavních oblastí, která se v tomto období vyvíjela, je, jsou je koncentrace investic. Když chceme mít stabilitu e, výběru e, mezi hlavními cíly, Zároveň potřebujete zajistit, že bude eh, příslušná úroveň koncentrace priorit na úrovni Evropské unie, čili koncentrace eh, veškerého výzkumu a vývoje v IKT eh, v malých, oblasti malých a středních podniků, přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, že to všechno se projevuje eh, v tom období 2014 až 2020 eh, eh, a je zde taky koncentrace v sociálních fondech, kde jde o minimální financování alespoň Eh, minimální úroveň financování, eh, inkluze a odstraňování chudoby. Eh, regiony si zvolí svou vlastní, své vlastní priority, ale přitom respektují celkový rámec, který odpovídá celkovým prioritám Evropské unie. Výsledek programovacího období 20, 2014 až 20 z hlediska obsahu je na této obrazovce a tady vidíte jednotlivé tematické cíle. To znamená, zde jsou jednotlivé programy v jednotlivých státech. Když tyto programy v jednotlivých státech vezmete a agregujete je, tak máte tento graf. Celkový rozpočet je prakticky 100 miliard alokovaných na malé a střední podniky, 90 milionů na eh, ochranu životního prostředí a efektivní využívání zdrojů. Zhruba 66 miliard jde na výzkum a inovace. A ještě jedna věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, je ta, že někdy se eh, prezentuje ta diskuse o financování v Evropské unii Eh, jako eh, záležitost starých a nových politik. A zde je třeba velmi opatrně volit slova, protože soudržnost se někdy prezentuje jako eh, tradiční politika, ale přitom máme 66 miliard do inovací a výzkumu, které máme taky v rámci této politiky. Erik se zmínil o důležitosti interregu a spolupráce. My se domníváme, že politika soudržnosti poskytuje zásadní evropskou přidanou hodnotu tím, že umožňuje a vytváří spolupráci přes hranice to je pro Evropskou unii opravdu přidaná hodnota a je řada přeshraničních nebo nadnárodních nebo interregionálních programů. E, v tom roce 2014 jsme přidali řadu regionálních e, aktivit a další e, úroveň politického přístupu. Snažili jsme se zaměřit více na výsledky v tom období 2014 až 20 více než předtím a ještě se k tomu vrátíme. E, často jsme se soustředili na finanční absorpci a výdaje, ale základní otázka, kterou si máme klát, je, e, klást je, čeho jsme dosáhli a ne kolik jsme utratili. A odtud e, vyplývá význam poskytování zpráv, toho reportingu a e, kontroly. Novým elementem v tom období 14 až 20 bylo vytváření předpokladů nebo nezbytných podmínek, pro e, náklady, pro výdaje. Eh, šlo o tematické, podmí, tematickou podmíněnost ex ante, která vytvořila objektivní rámec pro eh, výdaje. Eh, takže, abych udal nejjednodušší příklad, ne, nezačnete eh, používat peníze na nějaký transportní eh, na projekt v oblasti dopravy dříve, než budete mít eh, koncepci a strategii pro rozvoj dopravy. Nyní se krátce vyjádřím k současné situaci. Tady ten graf ukazuje stav v jednotlivých členských státech E, to, co je Tyrkisové, ukazuje úroveň výběru e, projektů, to znamená e, projekty v každém jednotlivém členském státu a pak máme daleko nižší oranžově vyznačené části, které se týkají rozpočtu Evropské unie, peněz z rozpočtu Evropské unie, které šly do těch členských států. E, vidíme, že zde ten vývoj je pomalejší, než bychom si přáli. To se nakonec bude týkat i otázky absolutně, abs, udělení absolutoria za rok 2019. A i když úroveň výdajů je nižší, než bychom si přali, přáli, je Eh, velmi pozitivní vidět, eh, eh, kolik je projektů, jaká je úroveň realizace projektů. Takže když je, se realizuje tolik projektů, výdaje budou následovat. Ale zde samozřejmě to závisí na vyjádření komise, nebo je, ta, je zde úkol pro komisi. Jsou zde Eh, objevily v roce, eh, v tomto období se objevily další prvky pro reporting, které se musí zadávat. Eh, je to, jsou to úkoly pro komisi, která poskytuje zprávy parlamentu. A nakonec bych se chtěl zmínit o tom, co jsme se zde naučili. Pozitivní bylo to, že jsme že, byl, že, že se vytvořil, eh, vytvořilo úžké se pětí s evropským semestrem. Eh, politika soudržnosti byla efektivnější a celkový politický přístup na úrovni Evropské unie byl eh, celkově koherentnější a byl méně už odtržený od těch méně otevřený než dříve. E, podmíněnost ex ante byla pozitivní, rámec výkonnosti byl pozitivní v tom smyslu, že bylo stanoveno, jak pokračovat a jak měřit výsledky. I když řekl bych, že vidíme méně pozitivně výkonnostní rezervu jako takovou, kter, protože se zjistilo, že je v podstatě rigidní a e, aplikuje se automaticky, takže vytváří e, pro členské státy a pro e, programové orgány spíše, spíše překážku. A co lze zlepšit? Tento výbor už se o tom zmínil několikrát. Spoždění právního rámce, to je vůbec nejhorší spoždění na začátku programovacího období se velmi obtížně dohání během eh, programového období, kdy začnou ty eh, programy, tak už vlastně eh, pak není šance, aby se rozprostřeli po celé období ty programové dokumenty byly příliš dlouhé, eh, příliš komplikované. Komise možná další instituce s tím nebudou souhlasit, ale komise eh, se domnívá, že eh, ten fakt zavedení N plus 3 automaticky bylo negativní, protože to zbrání, aby programy používali peníze rychle a efektivně a způsobuje to spoždění, jehož jsme nyní svědky. Nebudu se zmiňovat o všech těch bodech, které zde máme, rád odpovím na vaše případné dotazy. Každopádně to jsou věci, o kterých eh, jsem se chtěl zmínit a na které se zaměříme do budoucna. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Děkuji než se bude jmenovat v regionální politice po roce 2020, tak chci otevřít diskusy, e, pokud samozřejmě jsou tady e, přihlášky do diskuze. Nevidím žádné. Takže já e, mám jednu poznámku a pak dám prostor pro prezentaci regionální politiky po roce 2020. Takže těchto prezentacích bylo něco velice zajímavého a to se týkalo té e, kvalifikaci nebo kohezní politiky e, nebo jejího označení jako tradiční politiky. Mm, vzhledem k té historii, která tady byla prezentována. Ale ve skutečnosti naše kohezní politika možná více než ostatní rychle mm, reaguje nebo reagovala na nové výzvy, které se jsou dnes považovány za priority Evropské unie. Mám tady několik čísel, které je třeba připomenout. Mezi lety 2014 až 2020 jsme mobilizovali více než 40 miliard na klima. v těchto letech jsme mobilizovali více než 85 miliard na životní prostředí celkem. Politika, kohezní politika mobilizovala 128 eh, miliard na životní prostředí a klima. Um, takže jsme měli, jsme byli schopni reagovat na nové výzvy. To tež platí uh, pro inovace. Nevím přesně, myslím, že to je 66 miliard na inovace. Ano, takže to je tradiční politika historicky, ale ve skutečnosti je to politika, která je mm, zaměřena stále více na nové cíle, více než jiné evropské politiky. Myslím, že je to důležité v našich dnešních diskusích v rámci MFF. Ehm, mm, nemůžeme to tedy vnímat tak, že eh, kohezní politika je stará politika zaměřená jenom na solidaritu, ale to je sice důležité, ale solidarita to je také reagovat na nové výzvy. To jsem si tedy poznamenala, to se mi zdá zásadní, ehm, že tady není ehm, ehm, e, e, e, problém je, že tedy to není, se to neodráží ve všech regionech, protože ta koheze musí být i ve nejméně rozvinutých, transformujících se regionech, i v těch nejrozvinutějších a stále více vzhledem k těm novým výzvám, tak ty výzvy koheze jsou velice vidět v transformujících se regionech a v těch nejrozvinutějších. Proč to tak je? E, my nechápeme pozici finského předsednictví, který chce Mm, privilegovat jednu kategorii regionů nad jinou a chce, aby náklady nesly transformující se regiony. To by znamenalo oslabit globálně kohezní politiku a koherenci kohezní politiky. Kohezní politika je e, tedy založena na koherenci těchto tří kategorií dohromady. Ale je to tedy společný celek. A tady musíme tedy věnovat pozornosti, no, pozornost této eh, snaze, eh, těmto snahám, jak se stavět jedny proti druhým mm, eh, takže tady jsme velmi dělí na, to, na toto, vůči tomuto tedy ze strany komise. A děkuji vám za připomenutí všech těch mm, věcí, které tady padly. A já vám znovu dám slovo tedy na prezentaci regionální politiky po roce 2020. Děkuji, pane předsedo. Proč eh, potřebujeme stále Eh, tuto kohezní politiku, silnou, jak jste řekl. Eh, toto je mm, poslední mapa Evropy, která ukazuje, jak vypadají regiony v Evropě, co se týče HDP na hlavu. Ty zelené jsou nad průměrem, ostatní pod průměrem. Když vidíte ty extrémy, Lucembursko, které má téměř 260 průměru EU. A pak tady jsou regiony v Bulhorsku, které mají méně než 40 Je jasné, že žádné společenství nemůže vydržet, pokud budou dlouhodobě tam takové rozdíly, pokud občané nebudou mít příležitost také mít prospěch z toho, že budou občany tohoto společenství. A proto souhlasíme s vámi, že potřebujeme silnou kohezní politiku i do budoucna. Já se chci dotknout některých aspektů v tomto slajdu a chci se s vámi podělit o návrh komise, který jsem vám prezentovala. Jak asi víte, tento návrh je nyní předmětem jednání mezi parlamentem a radou. Některé tyto návrhy již byly modifikovány, takže to není vždy tedy aktuální stanovisko, ale jaké jsou naše hlavní motivace, když jsme připravovali budoucí právní rámec. Jak vidíte, první problém je, že mnoho beneficientů se na nás obrací a říkají, že máte, mm, máme hodně fondů a hodně pravidel. Proč nemít všechna pra, stejná pravidla pro všechny fondy? Proto jsme navrhli nařízení, které se týká společných ustanovení, kde které pokrývá sedm fondů. A v tomto nařízení jsou ty společné prvky pro všechny tyto fondy. Takže tady, tady můžeme litovat toho, že se nám nepodařilo pokrýt ještě více těch fondů, ale toto jsme byli schopni udělat. Je to dobrý krok, myslíme, správným směrem. Jak vidíte, tak na RRDF i kohezní fondy, i ESF a další fondy, tak jsme spojili ty právní texty sloučily a tam také jsou uvedeny priority těch jednotlivých fondů. Ne, takže tady jsou vždy ty, jako jsme konfrontováni těmi otázkami a je e, obtížné chápat, co je aplikovatelné, jak to funguje. Snažíme se um, ušetřit určitou délku toho textu a spojit některé prvky. A na pravé straně vidíte k teritoriální spolupráci a jejím aspektům. Tam jsme navrhli nové, novinky, řadu novinek. Nejdůležitější, nejpřelomovější je asi to, co vidíte napravo dole, to je Evropský přeshraniční mechanismus ECBM což umožní aplikovat pravidla jednoho členského státu v jiném členském státu za účely implementace společných přeshraničních projektů. A tady musím říct, že jsme velmi zklamáni, protože v tuto chvíli jsme neslyšeli nic z rady. Parlament byl velmi pozitivní k tomu návrhu a také velice rychle eh, přijal stanovisko, ale bohužel do posud nemáme stanovisko rady k této věci, což nám neumožňuje vstoupit do triologu, čehož velice litujeme. K tomu, co řekl Mori, tak jsme chtěli ukončit takovou uh, eh, mm, eh, uh, zolojící mentalitu, a pokusili jsme se mm, těch 11 cílů konsolidovat do pěti. A to vidíte tady na levé straně. Já chci upozornit na ten poslední. Evropa blíže občanům, protože vidíme, vnímáme, že tady je problém, že jsme příliš daleko od občanů. A také vidíme, že mm, konkrétní iniciativy z které jdou ze zdola nahoru, jsou úspěšné, protože mají takový lokální ownership. A tento cíl, který se nazývá Evropa blíže občanům, by eh, toto měla řešit. A my doufáme, že eh, do budoucna budeme schopni podporovat integrovaný lokální rozvoj. Tady, abych vás nepletl těmi čísly, tak tady eh, vidíme, vidíte, že nechcem, jde o to, že nechceme ty zdroje příliš eh, široce rozdistribuovat. Takže inovace, klima, životní prostředí, to je pro nás velmi důležité. I pro novou komisi. Předsedkyně komise mm, řekla, že klimatický díl je jedna z hlavních priorit jejího mandátu. Brzo navrhneme nový prvek, pravděpodobně na začátku února který se nazývá Fond spravedlivé transformace, které, který měl pomohl, pomoci těm regionům, které mají problémy se přizpůsobit klimatickým cílům. A budeme schopni pomoci těm regionům v ekonomické diverzifikaci i e, pracujícím, kteří jsou stanou nezaměstnanými, protože eh, některé aktivity budou končit, třeba uhelné doly nebo jiné činnosti se budou měnit. Eh, nebudu příliš eh, mluvit o tomto slajdu. Jediná věc, co je důležitá na levé straně, je, že ex ante podmínky jsou důležité. Ty jsme zavedli v roce mm, v letech 1420, ale jejich příliš mnoho, jsou příliš složité a nemusím se e, dodržovat celé programové období. Takže proto jsme zjednodušili ten přístup. A zajistili jsme tedy, aby tyto takzvané enabling conditions byly respektovány celém, po celé programové období. Několik dalších prvků, na které chci upozornit, První je na levé straně druhý bod. Měli jsme velice bolestnou zkušenost eh, v období 14 eh, až 20, protože nás zasáhla migrační krize a neměli jsme žádnou flexibilitu na řešení tohoto problému našimi fondy. Integrace migrantů například, jak víte, recepční, přijímací centra, to jsou věci, které bychom chtěli podporovat, ale neměli jsme marže. Proto jsme navrhli na roky po roce 2020 střednědobou revizi v roce 2025, že bude flexibilita, která nám umožní řešit nové priority, kterých si dnes nejsme vědomi. Jak už jsem eh, řekl, tak jedna z věcí, které, která je, nás hodně znepokojuje, je otázka, jak obtížné, obtížná složitá jsou naše pravidla. My eh, si myslíme, že s nejlepším koncepcí musí být pravidla, které umožní beneficientům žádat o fondy a využívat jich. Proto jsme navrhli několik kroků, které to usnadní. chci zdůraznit jeden, který se mm, nezdá být příliš důležitý, ale chtěla jsem se o něho podělit. Třetí odrážka nalevo je technická pomoc. Jako státní úředník, který eh, no, evropský úředník, je téměř nemožné věřit, že můžete být že vám to může být něco proplaceno bez eh, předložení faktur, ale to jsme ve skutečnosti předlo- eh, navrhli. My jsme navrhli, že technickou pomoc budeme vyplácet jsou společně s implementací programu, protože technická pomoc slouží tomu účelu implementace programů. To znamená, na každé 100 euro, které eh, vyžádáte, od komise dostane třeba 105 a nebudete muset nic dokládat. To je, myslím, unikátní. Hodně to zjednodušuje implementaci. A my bychom doufali tedy, že tyto návrhy pak naši kolegové v členských zemích eh, mm, využijí. Nebudu tady toto dlouze popisovat, protože to jsou velice specifické a implementační otázky. Jenom chci upozornit na několik bodů. Ten první eh, nalevo, tedy nahoře. Když vidíme, že ty programy dobře fungují, že tam není mnoho nesrovnalostí, chyb, tak prostě řekneme dobře, tak dáme ruce pryč budeme důvěřovat národním manažerským systémům a nebudete muset dělat některé typy auditů, které obvykle požadujeme od našich beneficientů a partnerů programových. Toto je tedy zase nabídka z naší strany jak zajistit, aby eh, snížení administrativní zátěže programových manažerů, ale souvisí to s dobrým fungováním programu, což je tedy odůvodněné a umožní to eh, každému programu, aby toho využíval, protože to nesouvisí s částkou financování, takže toho může využít každý. V západní, jižní nebo v východní Evropě nerozlišujeme, pokud to dobře funguje. chci eh, se zaměřit na několik bodů, eh, které nám leží na srdci, jednak finanční nástroje. Bohužel se zdá, že finské předsednictví navrhlo, a to mm, se projednávalo na úrovni eh, velvyslanců, další škrt na kohizi, to je asi o 7 miliard. A my se obáváme, že bez ohledu na to, jak to uděláme, tak asi nebudeme mít stejné onou úroveň financování jako v současném období. To znamená, že musíme být efektivnější a nespoléhat jenom na granty, ale také pracovat s eh, mm, invest a garancemi. Takže aby byly, eh, abychom získali expertízu a investice ze soukromého sektoru, a měly tedy větší dopad financování v této, našeho financování v této oblasti. Jsme předložili řadu změn, které myslíme, že jsou poměrně unikátní. Můžete tedy spojit úvěr s grantem, čímž zlevnit úvěr, což nám umožní uvolnit investice, což by jinak nešlo, eh, protože ty produkty nejsou eh, možné. S těmi granty tedy do budoucna se snažíme snižovat požadavky na beneficienty a programové manažery, co se týče reportingu i tady. Takže chceme využívat um, ekoheze, digitální, méně papíru, méně zpráv a v podstatě všem usnadnit život. Několik bodů na závěr, které jsou spíše o finančních otázkách. Jednak kofinancování. Teď máme poměrně vysoké kofinancování, což souvisí s tím, že stále vlastně e, jsme Eh, vlastně eh, vycházíme z finanční krize, kdy členské státy měly problém mobilizovat potřebné finance z národních rozpočtů, ale doufejme, že od roku 2021 to bude trochu klidnější a proto jsme navrhli v našem nařízení snížit evropský příspěvek ve srovnání s dneškem. Toto mm, doufáme mm, předloží dva oba koledis, eh, obě eh, části legislativního orgánu a protože to povede k vyšším investicím. Chceme také eh, se vrátit z, od, k pravidlu N plus 2, protože musíme být um, trošku striktnější u toho rytmu výdajů, protože to škodí eh, kohezní politice, pokud ty prostředky neutratíme relativně rychle. potom jsem vám chtěl eh, přinést několik srovnání o tom, jak se ty peníze podle návrhu komise distribuují. Vidíte, že méně rozvinuté a nejchudší regiony a nejchudší členské státy dostanou 75 do budoucna, což je stejné číslo jako teď. Takže poměr fondů a distribuce zůstává stejná. Pak tady vidíte novou mapu hmm, nárokovnosti. Vidíte tady eh, tři kategorie regionů. Ehm, rozvinutější, transformační, méně rozvinuté. A tady vidíte členské státy které budou využívat kohezní eh, fond, mm, což je nástroj, který eh, mm, je na národní úrovni, nikoli regionální. Takže tady vám děkuji za pozornost, tady skončím. Děkuji. Teď otevřeme diskusy. Paní, eh, pan kolega Pekajnen. Thank you very much for... Mnohokrát děkuji za vaši prezentaci. Otázka. Já jsem vyrozuměl, že výraznou misí politiky soudržnosti v Evropské unii je zblížit regiony. A když teď procházíme statistiky Eurostatu, je celkem dobře vidět, že rozdíly mezi jednotlivými zeměmi se stále zmenšují. Ale pokud je o regiony, je to něco úplně jiného. Důvodů je v Evropské unii celá řada. Pokud to poměřujeme podle HDP, podle regionálního HDP, je dobře vidět, že některým regionům se nedaří rozvíjet. A já se teď ptám, jaký to má důvod? Měli bychom se v těchto zemích zaměřovat tam tedy, kde jsou ty rozdíly, kde jsou bohatší a chudší regiony, kde dejme tomu Některé regiony jsou třikrát až čtyřikrát větší. Měli bychom se tedy stále více zaměřovat finančně na ty nejchudší regiony, kterým se nedaří rychle rozvíjet. Máme regiony, kde je HDP na stejné výši jako před 10-12 lety. zatímco zbytku Evropské unie se podařilo velice rychle vyšvihnout nahoru. Jaký na to máte názor? Nakolik se nám daří v politice soudržnosti v tomto smyslu? Thank you so much for... Mnohokrát děkuji za zajímavé a faktické informace. Já myslím, že je opravdu zajímavé a také nesmírně důležité, abychom dnes uzavřeli eh, tu novou zelenou dohodu. Ale mám trošku obavy, protože mluvíme třeba o fondu pro přechod, je to dobrý nápad, ale mnohdy, když vidíme problém, nejenom v EU, ale také na, úrovni, na národní úrovni, vytvoříme prostě nový fond, vytvoříme nový nástroj. A teď se navrhuje nejenom toto, ale i řada dalších nástrojů. A když to přeženete, efektivita naopak nebude lepší, naopak a dokonce nesplníte cíl. Takže já myslím, že bychom měli zajistit, aby bylo jasné, jak ty věci využívat a aby navzájem nesoupeřili. A taky, jak už bylo řečeno, Změně klimatu se věnujeme v rámci strukturálních fondů. Musíme změnit všechny struktury, aby se víc zaměřovaly na klima. Pak jde samozřejmě o to, jak se to bude financovat, jestli věci budou složitější, nebo jestli bychom se to spíš měli eh, pokusit více a lépe zařadit do soudržnosti. A další věc, které se teď věnujeme, já myslím, že také je důležité, abychom se zamysleli nad tím, jak udržet Evropu pohromadě. A jedna věc, eh, která mi působí obavy, jsou samozřejmě regiony kde třeba není vůbec metro. Snažíme se snižovat uhlíkovou daně, stěžovat využití auta nebo letadla. Takže jak to umožnit? Měli bychom to udělat v rámci toho Fondu pro spravedlivý přechod v některých částech Evropy, protože já pochybuji o tom, že třeba budeme mít v některých případech spojení přes železnici. Takže jak to udělat? Budeme muset létat. A další věc, která už tady zazněla, mám zkušenosti z regionální úrovně, vidím, jak potom všechna ta pravidla ty peníze působí, pokud je třeba o výsledky. Podle nás to nedává smysl. Věci jsou spíš naopak těžší a vzniká velká nejistota. Takže buď se toho zbavme, přejmenujme to na nějakou rezervu pro ty, kteří nemají výsledky. Nebo to jinou, jinak všechno bude stát spoustu peněz. Ale samozřejmě já to vidím hlavně z pohledu Švédska. Děkuji, Ondřej Knotek. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také všem třem řečníkům za prezentace. Skutečně bylo dobré získat takový přehled o minulosti a udělat si představu o tom, co nás čeká do budoucna. Z hlediska dalšího vývoje. Já bych chtěl zdůraznit, že občané dnes vidí politiku soudržnosti pozitivně. Když se dnes zeptám ve svém členském státě, jaké jsou pozitivní aspekty EU, zmíní v podstatě dvě věci. Jednotný trh a projekty spolufinancované z politiky soudržnosti. Ale mám určité obavy, jestli to bude udržitelné i do budoucna. Protože jsou tady určité nesrovnalosti. Vidíme to i v těch prezentacích. Byly sice pěkné, ale já jsem měl pocit, že tam ty nesrovnalosti jsou. Evropský parlament je, abych tak řekl, fanouškem politiky soudržnosti. Když se podíváme na členské státy, jsou trošku rozdělené v Praze se konala akce, která se jmenovala Přátelé politiky soudržnosti a myslím, že nějakých 16-17 členských států uvedlo, že chce opravdu důraznou politiku soudržnosti, ale některé z těch zbývajících států nejsou úplně nakloněny této politice, zvlášť ti čistí plátci. Co se komise týče, slyšeli jsme, že potřebujeme silnou politiku soudržnosti, ale současně Zástupci některých generálních ředitelství objíždějí členské státy a já jsem byl na prezentacích, kde říkají, že budoucnost politiky soudržnosti není úplně světlá, zaměřme se na programy, které se řídí centrálně. Nakonec eh, říkáte, že bude nějaké kombinované řešení, finanční nástroje a financování, soukromé investice, dobře. Možná, že taková budoucnost bude dobrá, jistě ale současně máme politické cíle, zejména pokud je o změnu klimatu. A kroky, které je potřeba provést vzhledem k novým eh, cílům v oblasti klimatu na straně regionů a podniků, budou bezprostřední. A já si nejsem jistý, jestli tato kombinovaná řešení, která mají pokrýt finanční změny, bude možné vůbec vyvinout. A když oslabíme politiku soudržnosti, třeba tím, že doplníme nové priority a nějaký přechodný fond, aniž bychom měli peníze navíc, tak v podstatě jenom přejmenujeme ty peníze, které už máme. Takže přes tu politiku soudržnosti budeme dávat méně a nebudeme schopni včas vyvinout všechna ta kombinovaná řešení. To mi působí velké obavy. Možná vy můžete říct něco, co mé obavy trošku rozptýlí. A pak ještě krátce k tomu pravidlu N plus 3. Nevím, jestli se tímto pravidlem zpomalovala realizace projektů, ale teď, když se podíváme na regiony, které jsou v přechodu a energetický sektor, tyto investice potřebují trošku víc času, takže já bych se při nejmenším přidržel toho kompromisu s tím, že přechod z N plus 3 na N plus 2 proběhne přes nějaký kompromisní mechanismus. Buď to bude pomalejší, anebo tady bude možnost paralelního využití obou možností. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Jsou tady nějaké další uh, přihlášky do diskuse? Nevidím. Ehm, jen ještě bych dodal, regionální politika po roce 22. To je, to je vlastně, to jde teď. A to také ehm, to je v tom probíhajícím boji o budoucí rozpočet a budoucí rozpočet pro kohezi. A to říkám, že ještě než eh, kolegové přijdou do sálu, této prezentaci jsou dvě stránky tradiční politiky a nové politiky. Je třeba eh, se tomuto vyhnout, protože tradiční eh, kohezní politika mm, tedy teď je zaměřená na nové výzvy. V té prezentaci Eh, komise byly připomenuty ta čísla v roce 2014 a 20 jsme mobilizovali 41,7 miliard na klima. 41,7 na klima. Byli jsme jediní, kdo to udělal. 87,2 miliard na životní proš- eh, Eh, životní prostředí, celkem 128 miliard na klima životní prostředí. Takže je to politika, která je ve skutečnosti zaměřena na nové výzvy. Mod politika moderní, účinná, která bude ještě účinnější, ale nebude to politika minulosti. A v té Mm, bitvě, kterou teď vedeme a těch argumentech, které teď mm, které se týkají kohezní politiky, je důležité to připomínat. Takže jsme připomněli ty e, návrhy, které padly ze strany finského předsednictví k evropskému rozpočtu, které jsou ještě vážnější, než jaké tady padaly před několika dny část řešení je um, také um, na straně parlamentu. A já jsem rád, že parlament má jasnou pozici obrany skutečného evropského rozpočtu, protože není jenom kohezní politika ten návrh ehm, finského předsednictví, je návrh který vlastně ukončuje evropské ambice a ambice Evropské rady i ambice komise von der Leyen, takže já nevím, jak by to mohlo projít. Nebude možné jinak e, dosáhnout cílu, které má komise von der Leyen. A ty návrhy přitom nejdou tak daleko, jak bychom si přáli. Jde o mobilizaci vlastních zdrojů. To by byla, mohlo být jedno z řešení, jak nalézt tedy e, tu rovnováhu. Mm, dnes vedeme diskusi o spolurozhodování a o pravomocích Evropského parlamentu. Evropský parlament se mi zdá, je rozhodnut v rozpočtovém změrčím řízení zaujmout svoji roli, protože vedle polit- kohezní politiky jde o evropské ambice. A tady dám slovo Jenovi Obratovi, který je spolu s pravodajem a který chce přispět do diskuse. Děkuji za slovo. Já se omlouvám, že mám zpoždění. My jsme mluvili o posledním návrhu paní eh, von der Leyen a já jsem využil té příležitosti k tomu, abych řekl, že tady máme tři důležité věci eh, v souvislosti s politikou soudržnosti během eh, dvou dnů. Za prvé je to finský návrh, to není uspokojivé pro nikoho v radě. Dáváme sice něco víc na politiku soudržnosti pro určité země, ale v tom nego boxu, který navrhují, jsou neuvěřitelné detaily, ohledně politiky soudržnosti. Takže je velice zajímavé, že ministerští předsedové diskutují o detailech k tomu, jak vymezit regiony, příjemce v konkrétních členských státech. Ale ten megabox je opravdu velmi podrobný a týká se jenom politiky soudržnosti. A ještě zajímavější je to, že máme něco víc na politiku soudržnosti, ale mnohem víc na ochranu hranic a obranou politiku. Takže ty ostatní země vůbec nebyly spokojené. Ale možná, že komise už vyjádřila svou nespokojenost, nicméně je to velice naléhavé. Před pár hodinami paní van der Leyen předložila návrh, dnes předložila návrh na 100 miliard. To je oficiální prezentace. A já mám takovou stručnou otázku na komisi. jaké procento z těch 100 miliard půjde z politiky soudržnosti. Protože to sdělení je jasné, část půjde z politiky soudržnosti. Nejde o to, že to převedeme z politiky soudržnosti na nějaké jiné prvky. Já si umím představit, že ty části politiky soudržnosti v podstatě budou vyhrazeny na klima. ale budou vyhrazeny pro klima. Znamená to, že peníze se nevezmou ze soudržnosti, ale soudržnost se přeorientuje na klima. Takže mám takovou stručnou otázku. Víte, jaké procento z těch 100 miliard má jít z politiky soudržnosti? Merci beaucoup, Jan Albright. La question est simple, elle est claire. Et c'est pourquoi j'ai voulu rappeler que dès... Proto jsem chtěla připomenout, že už teď eh, mobilizujeme více než 45 miliard na eh, ten cíl. Již teď eh, vyvíjíme značné úsilí, takže já dám slovo komisi a pak uzavřeme tuto diskusi. Mnohokrát děkuji. Já bohužel nedokážu odpovědět na otázku pana Olbrichta. Musel bych se pořádně informovat. Ale nečekal bych, že mobilizace této částky by vyžadovala kraty, eh, škrty v rozpočtu na soudržnost. Komise jednoznačně uváděla a bude uvádět, že ten přechodný fond, který se komise chystá navrhnout, bude navíc k návrhu rozpočtu a nebude se to financovat z úspor. Takže já myslím, že Tady se komise jednoznačně vyjádří zřejmě příští týden na Evropské radě, ale musím připustit, že ta částka 100 miliard je pro mě něco nového a musím si přesně prověřit, odkud to pochází. Já vím, že například jednáme s Evropskou investiční bankou, uvažujeme také o koncesionářském financování a mluví se o dalších nových podnětech, zřejmě s využitím určitých pak, a to by vedlo k tomu, že by tam bylo pak těch 100 miliard, ale tady jenom spekuluju, nevím to a nečekal bych, že by se tím nějak omezoval rozpočet na soudržnost. A také vám nedokážu říct, do jaké míry ta částka zahrnuje budoucí investice do soudržnosti. Pokud je o ten přecho- fond pro spravedlivý přechod, samozřejmě Chceme předložit inteligentní návrh. Uvidíme, jestli uspěje. Ale je zřejmé, jak už bylo řečeno, že to nemůže být nějaký konečný nástroj, který způsobí, že dojde k přechodu na jinou energetiku. Je zřejmé, že jsou také další nástroje, které k tomu mají přispět, ale ta výše financí, která je nutná, je natolik podstatná, natolik vysoká, že si nemyslím, že pouze ten fond pro spravedlivou transformaci by byl schopen ten problém řešit. My ten fond pro spravedlivou transformaci nebo spravedlivý přechod vidíme tak, že všechny regiony by měly mít stejné východisko. Ale pro, pro řadu z nich bude velice obtížné a abych uvedl jeden příklad, teď třeba zvažujeme případ západní Makedonie v Řecku. Řecká vláda se zavázala, že uzavře doly na hnědé uhlí a také elektrárny na hnědé uhlí v tomto regionu. Já myslím, že to představuje 20 HDP v tomto regionu. A znamená to tisíce pracovních míst. A pokud k tomu má dojít v průběhu příštích deseti let, je nutné poskytnout nové vyhlídky a nový ekonomický model pro tento region aby do budoucna dokázal generovat ekonomické aktivity a pracovní místa. Takže my to vlastně vidíme tak, že ten fond pro spravedlivý přechod má doprovázet tento přechod, ale jak jsem říkal, má napomáhat třeba lidem, kteří přijdou o práci, aby našli práci novou, anebo, jak jsem říkal, na podporu nových ekonomických aktivit, ať už jsou to malé nebo střední podniky nebo jiné společnosti, aby se dokázali s některými z těchto ztrát vypořádat. Ale neočekáváme, že Fond pro spravedlivý přechod bude financovat ten energetický a klimatický přechod jako takový. K tomu máme jiné nástroje. A na chvíli ještě to pravidlo N plus 3 a N plus 2. Já myslím, že nám záleží na tom, aby na konci příštího programového období bylo N plus 2. Jak k tomu dospějeme, o tom se dá mluvit. Můžeme se pokusit najít cestu, která bude přijatelná pro všechny. Chtěli bychom se skutečně vrátit k pravidlu N plus 2. A chci vám připomenout, že v předchozím programovém období jsme měli N plus 2. A nikdo neříkal, že je to problém. Teď, v současném programovém období, jsme to pravidlo uvolnili Možná, že jsme také trošičku změnili systém doručování, to vedlo možná k nějakým spožděním, ale už to tak nebude do budoucna, protože my už nebudeme nic měnit. Budeme věci jenom zjednodušovat. Omezíme postupy, procesy, takže už nebude žádný důvod říkat, že někdo potřebuje víc času, protože se musí přizpůsobit novým pravidlům. Žádná nová pravidla nebudou, ta pravidla budeme spíš rušit. Takže nevidíme žádné dobré opodstatnění pro to, abychom se drželi pravidla N plus 3 po celé to eh, programové období po roce 2020. A v neposlední řadě možná ještě kolega bude chtít něco dodat. Rozhodně souhlasím s finským kolegou. Stále více nám působí obavy to, že interní rozdíly v členských státech narůstají. A pozorujeme to prakticky všude. Máme tedy pár, abych tak řekl, metropolitních oblastí, které rostou, rostou velmi rychle, protože tam jsou veškeré inovace, vysoké školy, startupy. Důsledky ekonomických interakcí vznikají tam nová pracovní místa. A pak vidíme další části těchto zemí, další oblasti, většinou venkosti, oblasti venkovské, které stále více zaostávají. A toto není jenom něco, co se odehrává v Evropě. Tak je to po celém světě. A otázka skutečně zní, co je možné udělat, abychom alespoň zmírnili tento problém. Protože já si myslím, že nepřichází v úvahu, že bychom řekli, my nevíme, co se zbytkem té země, tak je prostě necháme být. Ne, tak to nejde. A už teď vidíme, jaké nebezpečí se s tím pojí, jak se projevuje z hlediska hlasování v některých členských státech. Stačí se rozhlednout kolem. Jsou to občané, které mají pocit, že zůstali stranou, nikdo se o ně nestará, nikomu na nich nezáleží a rozhodně se myslí, že nemají žádnou budoucnost. A já myslím, že to nemůžeme dopustit. A nemůžeme se zaměřit jenom na těch pár míst, kde dochází k růstu. Potřebujeme najít řešení i pro další oblasti takových zemí. Ale to řešení nemůže pocházet pouze z politiky soudržnosti. Ta má příliš malý rozpočet, aby na řadě míst něco změnila jak jsem říkal, dokážeme poskytnout pobídky, můžeme dát podporu, ale nakonec jde o mnohem víc a nemůžeme vždycky očekávat, že politika soudržnosti přinese řešení. Děkuji. Možná jenom dvě stručné poznámky v návaznosti na to, eh, co tady zaznělo. Byly tady konkrétní otázky, myslím, pana Bergquista. On vyjádřil pochybnosti o té výkonnostní rezervě a o tom, jak fungovala v období 2014 až 2020. Já myslím, že s tím rozhodně můžeme souhlasit. Podívali jsme se na stejnou situaci, na potíže, na výzvy, eh, které to přineslo, na tu dodatečnou zátěž, kterou to přineslo v tomto období. Zvážili jsme to v porovnání s přínosy, které mm, ke kterým by to mohlo případně vést. A to byl jeden z důvodů, proč jsme navrhli, aby se v tom nepokračovalo po roce 2020. A zdá se, že oba spoluzákonodárci s takovým přístupem souhlasí. Takže snad je to dobrý příklad pozitivního poučení a vylepšení nějakého prvku v porovnání s předchozím obdobím. A další věc se týkala, myslím, regionů s omezenější veřejnou dopravou a s tím, před jakými výzvami stojí především vzdálené regiony. Myslím, že tam byl příklad Azor. Ano, tady mám také jeden příklad. Na základě předchozích zkušeností nejsme přesvědčení o přidané hodnotě podpory letištních infrastruktur přes politiku soudržnosti. To je jedna z navržených výjimek, které komise zahrnula do svého návrhu. Ale potřebujeme specifické výjimky pro nejvzdálenější regiony vzhledem k jejich geografické situaci a vzhledem ke konkrétním výzvám ve vztahu k dopravě. Potřebujeme odpovídající reakci v takových oblastech. Já doufám, že je to příkladem toho, jak je potřeba zahrnout politiku soudržnosti a regionální politiku do evropského rámce. Musí se vždycky přizpůsobit konkrétním charakteristikám konkrétního regionu. Merci. Avant de clôturer le débat, je vais laisser la parole à Uzavřu eh, tu diskusi, tak slovo dostane pan Novakov. Děkuji. Pokud, eh, The establishment of eh, pokud paní von der Leyen před nějakou dobou uvedla, že mm, nutné eh, není CPR už eh, má být hotový a pokud eh, ne, tak kdy to bude prezentováno parlamentu? Děkuji. My jsme vyslechli komentáře úředníků komise i několik dalších připománek, takže prohloupíme tu diskusi eh, s panem eh, komisařem, až přijde do našeho výboru. Děkuji vám v každém případě za prezentace studií, které byly velmi zajímavé a vedly k bohaté diskusi a umožnili také zdůraznit několik důležitých eh, aspektů kohezní politiky. Přejdeme, děkuji, přejdeme k dalšímu bodu, což je absolut moratorium ehm, ehm, obecného rozpočtu EU komise na, za rok 2018. Výbor pro spočtovou kontrolu je zodpovědným výborem. Naším um, ehm, spravodajkou mm, pro, no, stanoviska je paní Kůta Žár, která bude prezentovat své stanovisko Eh, datum je stanoveno na středu 11. Eh, prosince na 18 hodin. Dám vám slovo. A v... Děkuji vám, pane předsedo, po výměně názoru, které jsme měli začátkem listopadu bych vám teď ráda řekla nejdůležitější prvky, na, kterých by, na které bychom se měli zaměřit v mém návrhu. Eh, bohužel eh, eh, to, co jsme měli v minulosti, nebylo moc užitečné. Každopádně bych chtěla zmínit zvrat vysení pozitivního trendu v uplynulém eh, roce, pokud jde o ekonomickou, sociální a teritoriální soudržnost. Protože eh, celková chybovost tam byla 5 to, což bylo více než eh, v, roce, v rozpočtovém roce 2017, kdy to bylo 3 a v roce 2016 to bylo 4,8. V nás, ve svém návrhu také e, Zdůrazňuji, že bychom neměli e, automaticky připomínat tu chybovost jako špatnou věc nebo podvod, protože může to vyplývat z toho, že alespoň v roce 2018 e, ta úroveň byla vyšší vzhledem k malým uhradám. Porušení eh, pravidel eh, trhu a absence eh, podpůrné dokumentace činila další procento. A kolegové během výměny názorů upozornili, že někdy mají členské státy tendenci příliš regulovat některé aspekty politiky soudržnosti a to rovněž konstatoval účetní důvůr ve své eh, zprávě. A chci tedy zdůraznit, že je třeba více zjednodušit proces v roce 2020. A já v tom návrhu, který dnes předkládám, eh, hovořím o tom, že zjednodušení eh, pravidel pr, eh, pro způsobilost by zlepšilo situaci. A další je tam eh, důle, eh, další element je důležitý. A absorpce byla nižší, než se plánovalo. V roce 2018 pouhých 27,3 Myslím, že se musíme zaměřit efektivně na tu nízkou absorpci, nejenom v procesu udělování absolutoria, ale v rámci celého eh, příštího více, v rámci celého víceletého finančního rámce. A dále bych chtěla eh, připomenout, že je problém s pravidlem N plus 3 při implementaci eh, politiky soudržnosti, protože eh, tam v té metody, tam ručení závazku spočívalo v tom té nízké míře čerpání. Parlament žádá komisi a radu, aby přijali opatření, že v příštím programovém období se nebude opakovat tato situace opožděného čerpání a spolupráce všech orgánů bude eh, eh, zásadní pro řádné čerpání. V návrhu stanoviska se obracím i na další vážné eh, věci, jako například práci národních orgánů a eh, plně funkční eh, řídící systém. Region, národní orgány zlepšili svou činnost, ale pořád musí lépe organizovat užití fondů na národní a interno, inter, mezinárodní úrovni. Ehm, eh, řízení je důležité pro dosažení a efektivní využívání eh, politiky soudržnosti. Eh, správná a kvalitní data jsou prvním krokem v tomto směru. Děkuji vám za Eh, pozornost, těším se na vaše stanoviska a těším se na vaše pozměňovací návrhy, které můžete předložit eh, v následujících dnech. Děkuji vám. Eh, za vaši podrobnou prezentaci a teď dám stín, slovo stínovému zpravodaji za PPE, panu Tamsovi Dečovi. Děkuji. Děkuji. Dě, Děkuji vám. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za práci na návrhu stanoviska. Jo. Jo. Přes všechno si myslím, že je třeba se zmínit o třech e, závažných věcech. V první řadě e, zjednodušení je věc, e, o které se už komise ve své prezentaci zmínila. A je to pozitivní hodnota. Musí být společný záměr ale je to záměr, který se uskutečňuje velmi pomalu. I když hovoříme o zjednodušení, máme pořád složitější a složitější postupy. Legislativa je čím dál tím složitější, čím dál tím obsáhlejší, takže Eh, neziskové organizace, příjemci, autoři projektů tom jim nerozumějí a nevědí, eh, jak co si mají se všemi těmito normami eh, počít. Takže návrh je velmi jednoduchý. Evropské si tam se zda evropské instituce splní tento požadavek zjednodušený. Komise hovoří o zjednodušení. Návrhy, její návrhy jsou ale čím dál tím složitější zde v parlamentu. Také hovoříme o zjednodušení, ale eh, dostáváme návrhy, které tomu neodpovídají. A navíc ještě tady máme tu pomalost procesů. Nechci předvídat žádnou situaci, ale mám obavu, že za sedm let budeme ve stejné situaci jako teď. Já třeba budu poslancem, nebo taky ne? A spožďujeme se v rámci mezinárodního finančního rámce. A co se děje? Plánuje se opožděně, projekty se připravují opožděně a e, realizují se také se spožděním a nemyslím si, že by se situace zlepšila a nemyslím si, že to spoždění doženeme. Ani si nemyslím, že by se zlepšila absorpce. Co s tím můžeme dělat? My nejsme odpovědní e, zde v Evropském parlamentu. Není e, naše vina, nás poslanců Evropského parlamentu, že je situace taková, jaká je. Ale fakt je, že nové programovací období začíná pomalu a opravdu nevím, jak bude vypadat situace za 7 let, ale nevypadá to dobře. Žádá se flexibilita, ale finské předsednictví v uplynulých dnech předložilo návrh, který je ještě méně pružný. Takže víme zcela jasně, jaké programy, jaké problémy existují. Jan má velkou zkušenost s MMF, s Mezinárodním finančním rámcem, víceletým finančním rámcem, pardon. Takže nám může říct, jaká je situace zde v parlamentu. Možná bychom měli být trochu radikálnější a podpořit to úsilí dokončit jednání eh, Parlament se bude muset vyjádřit pro větší jednoduchost a větší pružnost. A bude musí se vynasnažit, aby se eh, tyto problémy do budoucna neopakovaly. Pour le groupe Renew, en principe c'est Christian Guinea qui... Děkuji. Ehm, kolega, který by k tomu měl eh, eh, se vyjádřit, tady není, tak ale mm, je tady pan Knotek. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci omluvit našeho stínového zpravodaje, který z náležitých důvodů nemohl přijít na schůzi. Já tady mám pár stručných poznámek. Pokud je o jeho postoj, pan Ginea vítá návrh stanoviska a děkuje paní Kutajar, že ho velmi dobře zpracovala. A víte také, že se zdůrazňuje zvýšení chybovosti ze 3 na 5 v roce 2018. Konkrétně na základě výroční zprávy účetního dvora jsou zmíněny dvě věci. Zjednodušení. Toho už se dotkla paní Kotajar i pan Deutsch, takže to už nebudu rozvádět, protože bych věci opakoval. Druhá věc je neoprávněné zadržování platev ze strany několika agentur ve vztahu k příjemcům. K tomu pořád ještě dochází. Náš stínový zpravodaj má za to, že by měla vzniknout samostatná zpráva o vazbách mezi spožděním e, plateb a kvalitou výsledků a automaticky by se měla oplatňovat úroková míra, pokud platební agentury vyplácejí prostředky příjemcům s neopodstatněným zdržením. To je vše. Děkuji vám. Merci beaucoup, Je ne vois pas notre collègue Europe. Ehm, další kolegy tady také ne, nevidím. Ehm, mm, eh, Rafa Fito, Martina Mitchell jsou také eh, nepřítomní. Ehm, takže dám slovo zpravodaji a ještě předtím řeknu, že ehm, musíme si uvědomit, že v roce 2014 ehm, byla změna systému, byla to v podstatě revoluce, která eh, proběhla. A my musíme Eh, když eh, vstupujeme do naší role eh, koho tak se na to také musíme podívat. Na to nové období očekáváme od komise regulaci, která ne, změní úplně ten systém. A také nám trošku chybí často koherence, protože když převezmeme naši roli, tak e, to také bude trošičku komplikovat ty věci. Um, aby e, te, ty programy byly trošku snažší, tedy um, pro um, uživatele. A teď bych dal slovo zpravodaji, pokud si to přejí. Mm, děkuji. Také já se těším na písemný feedback zpravodajů, kteří tady nejsou. Ano, zjednodušení je důležité a já chci zdůraznit eh, význam toho, aby i eh, výbor Regi eh, pracoval na dalším zjednodušení a proto potřebujeme Mm, zohlednit mm, tyto věci, které jsou, což je také problém administrativní kapacity, takže se budu těšit na budoucí eh, pokračování tohoto procesu a naší další spolupráci. Eh, děkuji. Komise má, několik, eh, má nějaké připomínky? Tak eh, já mám několik připomínek a chci poděkovat zpravodaji za eh, toto stanovisko. Eh, myslím, že tam není ehm, co litovat, že ta chybovost stoupla, i když musím konstatovat, že je mnohem nižší, než bývala. jak zdůraznil ředi, můj eh, ředitel v minulém bodu, tak zjednodušení bylo jedním z hlavních cílů, které komise chtěla na to období po roce 2020 a jeden konkrétní bod, který jsme chtěli řešit, když um, se díváme na to zjednodušení, tak um, když změníte stávající pravidla nebo přístup, vytváříte nový systém, který se někdo musí učit. Takže jeden z věcí, které eh, jsem eh, eh, které jsme řešili, bylo, co je, by bylo možné úplně eliminovat. Protože pokud něco eliminujete, tak pak se lidé nemusí učit nic nového a pak se to výrazně zjednoduší. Um, Ehm, například manaž, řídící kontrolní systémy měly automaticky přecházet z minulého období. To, co řekl pan eh, Deutsch, mm, mm, tak to je, mm, bereme v úvahu. Doufám, že se pan Deutsch mílí. A eh, některé věci, které jsme uvedli, eh, které jsme teda zavedli, kratší, jasnější dokumenty. To znamená, že začátek programového období byl rychlejší. Čím rychlejší jste na začátku, tím více času tedy um, pak naženete. Takže to, takže my jsme optimisty, že to, co jsme dali na stůl, tak nám pomůže tyto věci řešit. Děkuji. Děkuji vám. Chci připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je stanovena na středu 11.12. na 18 hodin. děkuji zpravodaji a všem kolegům, kteří eh, se podíleli na této diskusi. A teď se blížíme ke konci naší schůzce. Eh, chci eh, požádat kolegy, kterých se netýká schůze koordinátorů, tak aby opustili tento sál potichu a e, poměrně rychle. Děkuji. Je rappelle cependant que nous nous retrouverons demain matin dès 9h pour les votes concernant